tlumočení zasedacího období parlamentu v prosinci jsem společně s předsedou eh, rady eh, podepsal eh, dva právní akty, které odpovídají, které byly schváleny. Jejich názvy budou zveřejněny v zápisu tohoto zasedání. A nyní můžeme přistoupit k jednacímu žád, pardon, k programu pro dnešní den a zítřek nemám žádné návrhy. Pro středu frakce zelených požaduje prohlášení místo předsedkyně eh, komise a vysoké představitelky eh, pro zahraniční politiku o eh, zvěrstvech v Nigerii. Paní kolegyně Hautara má slovo, aby zdůvodnila tento návrh. Pane předsedo, jak jste uvedli, naše skupina navrhla, abychom zařadili prohlášení nejvyšší představitelky s následujícím usnesením, a to ohledně otřesných, hrůzných eh, činů, eh, které spáchaly eh, islamistické skupiny Boko Haram v Nigérii. Usmrtili na 2000 lidí a zdá se, že se vůbec že se jedná o vůbec nejhorší útoky této teroristické skupiny. Chci požádat parlament, aby mm, ve středu zařadil tento bod na program svého plenárního zasedání. Antrag sprechen. Kdo je pro návrh? Kdo se chce vyjádřit? Pan Guerrero. Děkuji vám, pane předsedo. Moje skupina by chtěla podpořit toto usnesení a také prohlášení vysoké představitelky bylo by vhodné, abychom e, zařadili tuto rozpravu o opakovaných útocích v Nigérii, neboť se jedná o záležitosti, které se dotýkají životů řady lidí a mají obrovský negativní dopad zejména na ženy. V každém případě bychom dali přednost tomu, aby usnesení bylo přijato na příštím plenárním zasedání, vzhledem tomu, že budeme vést rozpravu až na konec eh, tohoto plenárního zasedání. Nebudeme tedy mít už dostatek času. Každopádně si myslíme, že je potřeba tuto záležitost prodiskutovat a dáváme přednost tomu, aby usnesení bylo přijato až v únoru. A kdo by se chtěl vyjádřit proti návrhu? Paní Hautalo, pak se eh, táži, zdali souhlasíte s návrhem pana Gerera, eh, totiž, že si napřed vyslechneme prohlášení a usnesení pak schválíme na příštím zasedání. Pane předsedo, já se domnívám, že je to velmi dobré řešení, že je naší povinností to eh, tento týden projednat. Takže budeme hlasovat. Kdo je pro rozpravu tohoto návrhu, prosím o zvednutí ruky. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže je to takto schváleno. Usnesení příště. Prosím, pane kolego, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se nechci vyjádřit proti, ale mám dotaz, eh, zda, pokud jde o tuto důležitou středeční eh, debatu, eh, zda by nebylo vhodné ji přesunout spíše na čtvrteční dopoledne, aby bylo možné zajistit větší účast poslanců, než bývá zvykem během nočních zasedání. Takže dávám ke zvážení tento doplňující návrh přesunout diskuzi na čtvrteční dopoledne. Hlasování jsme již provedli a navíc i paní Mogherini bude ve středu přítomna po celý den, tudíž myslím, má smysl ehm, prohlášení vysoké představitelky si ve středu eh, vyslechnout. My se vynasnažíme ten bod zařadit do pořadu jednání tak, aby se toho mohlo zúčastnit co nejvíce eh, kolegů. Pokud je o čtvrtek, tam nemám žádné změny, ale Prosil bych vás, abyste se trvali ještě eh, eh, chviličku na vašich místech. Dámy a pánové,